Týká se útěku na nemocnice a školy jako porušení mezinárodního humanitárního práva. Příslušnou komisařkou je komisařka pro zahraniční eh, Příslušným výborem je, je výbor pro zahraniční věci. Především si vyslechneme paní Valenciano, autorku. Děkuji vám, paní eh, předsedající. Já bych si přála, aby má úvodní slova poskytla v Evropském parlamentu hold humanitárním pracovníkům, kteří pracují v konfliktních oblastech. Ať to jsou lékaři, um, učitelé, pracovníci nevládních a humanitárních organizací, kteří riskují všechno, co mají, včetně svého života a snaží se vnést alespoň trochu lidství tam, kde už není po lidskosti ani stopy. Podvýbor pro eh, lidská práva a výbor pro rozvoj se snažili do pořadu jednání tohoto plenárního zasedání a naší rozpravy začne toto téma, protože si myslíme, že není činěno dost na mezinárodní úrovni. Eh, je to eh, nedostatek nás všech vůči populacím, které je zapotřebí chránit. Dochází k útokům na eh, zejména školy, nemocnice, na takovéto civilní eh, instituce a je zapotřebí tomu všemu předejít. Já teď nemluvím o nějakém mimořádném izolovaném případě. Jedná se o běžném chování, kterého jsme svědky například v Jemenu, v Sýrii, tam, kde dochází k útokům, eh, desítkám útoků na eh, školy a nemocnice a jsou tam stovky obětí. To eh, postihuje nevinné lidi, kteří nemají žádnou ochranu. I ve válkách platí určitá pravidla a ta pravidla dnes nejsou respektována a nikdo k tomu nenutí. Tento problém je stále závažnější. Musíme skoncovat s takovouto bezrestností. Oproti minulosti dnes to jsou civilní obyvatelé, kdo jsou většinou e, obětí e, ve válkách. Narůstající úloha nevládních organizací Eh, také komplikuje eh, situaci. My musíme zohlednit nový kontext a především musíme využívat eh, mechanismy, které již máme. Velká část toho, co je zapotřebí vykonat, to už je sepsáno. Evropský parlament se ptá rady a táže se, co chce Evropská unie konat tváří v tvář to systematickému porušování humanitárního a mezinárodního práva. Svět více než jinde potřebuje Evropskou unii a její prosazování hodnot. Nikdo nás tom nenahradí. Guerrero Salom, Děkuji. Pan Guerrero Salom, dvě minuty, dvě minuty a půl. Děkuji vám, paní předsedající. Především bych chtěl poděkovat radě za přítomnost a za úsilí eh, zúčastnit se této rozpravy. Já bych také chtěl se připojit ke kolegyni Valenciano, vzdát hold pracovníkům, humanitárním pracovníkům z celého světa, kteří riskují svůj vlastní život, aby zachránili život někoho jiného. Eh, velice často trpí důsledky eh, Porušování humanitárního práva v celé řadě konfliktů, ať je to v Syrii, v Jemenu, eh, v okupovaných oblastech, v Palestíně, se proměňuje v určitou mm, obvyklou každodenní situaci, protože se nejedná o nějaké e, konflikty, které by byly náhodné. Jedná se o vědomou činnost a dochází ke skutečné regresi e, civilizace, protože už před 150 lety došlo k prvním krokům, byly vypracovány první normy humanitární ochrany v případě konfliktu. Ale dnes tyto normy eh, máme, možná jich není příliš, ale máme, máme je. Čeho je příliš, tak to je porušování mezinárodních norem a humanitárního práva. Eh, v takovýchto ozbrojených konfliktech eh, 120 milionů obyvatel světa trpí, eh, bylo vysídleno, potřebuje humanitární pomoc. Kdybychom je všechny postavili dohromady, tak by to byl ekvivalent Francie, Španělska dohromady. To jsou konflikty, které trvají déle než deset let, jako například v Jemenu, nebo pět let eh, v Sýrii, nebo eh, izraelsko-palestinský konflikt, ten už trvá čtyři generace. A my nemůžeme nadále přijímat takovéto situaci. My máme právní a politickou povinnost vyžadovat, aby ustaly tyto atentáty a útoky na nemocnice a školy a proti civilním institucím. Oběťmi jsou tam děti, ženy. Otázka k ústnímu zodpovězení paní Valenciano žádá, jaké konkrétní opatření se připravuje v této věci. A s ohledem na istambulský summit humanitární žádám o členský státu jako e, zástupce parlamentu jasný humanitární závazek ohledně respektování humanitárního práva ze strany mezinárodního společenství a také jak umožnit přístup k obyvatelstvu, které potřebuje humanitární pomoc. Henis, minister, Děkuji paní ministrině Henis Plašát. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem ráda, že tu dnes mohu být. Chci jasně prohlásit, že útoky na školy a nemocnice jsou zkrátka nepřípustné. A rada stejně jako vy eh, explicitně odsuzuje eh, takováto zvěrstva. Eh, jak víte, podporování dodržování mezinárodního humanitárního práva je prioritou Evropské unie, včetně rady. A v tomto ohledu pokyny pro posilování e, dodržování mezinárodního e, humanitárního práva byly schváleny radou už v roce 2005 a zrevidovány v roce 2009. Eh, podpora Evropské unie eh, pro mezinárodní humanitární právo se také projevuje v akčním plánu pro lidská práva a demokracii eh, pro roky 2015 až 2019. Na 32. mezinárodní konferenci Červeného kříže a Červeného půlměsíce Evropská unie znovu zopakovala svůj závazek zasazovat se o dodržování mezinárodního humanitárního práva. A v rámci e, celosvětové konzultace byly schváleny e, společné, společná sdělení. E, Rada už v prosinci konstatovala v závěrech rady, že Světový humanitární summit by měl přinést praktické výsledky a konkrétní závazky všech relevantních aktérů, zejména pokud jde o zajištění humanitárního přístupu a respekt k humanitárnímu mezinárodnímu právu. A e, právě tak e, se těšíme e, na diskuze o přípravě, o přípravě tohoto samitu na vašem květnovém plenárním zasedání. Pokud jde o konkrétní situace, pak například loni v říjnu eh, se rada vyslovila k situaci v Sýrii a vyzvala všechny strany, tak jako je bude vyzývat i nadále, aby zastavili eh, veškeré eh, formy bombardování civilních oblastí bez rozdílu. Oblastí, kam patří i budovy, jako jsou školy a nemocnice. Pokud jde o Irák, pak Evropská unie a členské státy vyjádřili znepokojení nad hrubým porušováním mezinárodního humanitárního práva, včetně útoků na zdravotnická zařízení, školy, tržiště a další e, civilní e, místa. Pokud jde o Jemen, pak v, v listopadu 2015 e, Rada ujistila, že odpovědnost za porušování mezinárodního humanitárního práva je důležitou součástí procesu a řešení konfliktu. Rada také znovu vyzvala k nezávislému prošetření všech údajných porušení práva. Monitorování, kontrola a podpora mezinárodního humanitárního práva je základ, zásadní součástí eh, Evropské regionální strategie pro eh, Irák a Sýrii a hrozbu islamského státu, která byla schválena radou v březnu 2015. Při této příležitosti také rada vyzvala k ochraně zdravotnických zařízení, která by měla být zajištěna neustále. Při mnoha dalších příležitostech se rada vyslovila k situaci v Libii, Sudánu, Jižnímu Sudánu, Alžírsku, na Ukrajině a tak dále a vždy zdůraznila zvláštní postavení škol, školských institucí a zdravotních institucí. Pokud jde o prevenci takovýchto porušování mezinárodního základního práva, pak Rada přijala rozhodnutí CSFP v roce 2011, podle kterého Evropská unie a členské státy eh, musí eh, se obrátit na Mezinárodní trestní tribunál při všech vyjednáváních eh, s třetími státy, skupinami států nebo mezinárodními a regionálními organizacemi, což je prostředek, jak posilovat eh, dodržování mezinárodního humanitárního práva. A konečně k porušování mezinárodního humanitárního práva eh, tak tady Evropská unie zavedla restriktivní opatření vůči třetím státům v kontextu své vnější činnosti. Je to například Sýrie, Jemen, Libye, Burundi a další třetí země. Rada tedy bez pochyby sdílí vaše hluboké znepokojení, pokud jde o porušování mezinárodního humanitárního práva, eh, zejména v případech, kdy jde o zdravotnická zařízení a školy. Rada eh, průběžně monitoruje situaci, eh, podniká kroky a bude jednat i nadále. Paní předsedkyně, závěrem mi dovolte říci, že toto téma je velice důležité a chtěla bych zdůraznit, že nesmíme zapomínat na to, o, o co vlastně v mezinárodním právu jde. Jde o lidi, o muže, ženy, děti, rodiny. A my bychom neměli nikdy ztrácet ze zřetele tuto lidskost v naší zahraniční politice. Měli bychom zůstat věrní našim zakládajícím hodnotám. Děkuji vám. Děkuji vám za vaše slova. A nyní předáme slovo zástupcům hm, politických skupin jako první pan Preda za EPP. Hm, Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající. k té usnesení, které jsme vyjednali a zítra ho budeme hlasovat, odsuzuje četné útoky proti školám, nemocnicím a jiným civilním objektům v konfliktních zónách. To porušuje mezinárodní humanitární právo a fakt, že Mezinárodní humanitární právo je založeno na principu, že na civilisty by se útočit nemělo. Náš text je velice vyvážený. Bohužel extrémní levice, jako je běžné, navrhla pozměňovací návrhy, které naprosto nesouvisí s tématem, jako jsou třeba potraty, nebo Izrael, nebo jiná taková témata. Je nepřijatelné mluvit o té samé posedlosti extrémní levice pořád dokola a dokola. A doufám, že zbytek parlamentu tento zájem na zničení tématu nezdílí. Děkuji. Děkuji. Pan Pancery má slovo za socialisty a demokraty. Děkuji, paní předsedající. Jak víme, mezinárodní humanitární právo je aplikovatelné na eh, ozbrojené konflikty. Tam, eh, kde eh, není tolik uplatnitelné běžné právo. Dochází k, ke zintenzivní útoku na civilní občany. A z toho vyplývá eroze mezi rozlišováním vojenských a civilních cílů. A takto lidé, kteří eh, neutrálně a nestraně eh, pomáhají, se stávají také eh, cílem. Jedná se o personál mezinárodní a humanitární, který často bývá spatřován jako cíl. Došlo k porušování práva i vůči partnerům EU. Pomysleme například na nemocnici lékařů bez hranic v Afghánistánu ze strany Spojených států. A potom saudská koalice zautočila na nemocnici v Jemenu. A právě proto, že zapotřebí e, dodržovat humanitární právo mezinárodní, byl svolán summit do Istanbulu a je zapotřebí, a je to naléhavé, aby byli chráněni civilní obyvatele a humanitární pracovníci. E, Tyto útoky eh, proti civilním občanům musí být jasně označeny a viníci eh, se musí dostat před válečné soudy. Proto potřebujeme donucovací mechanismus, který bude schopen provádět vyšetřování o porušování eh, mezinárodního humanitárního práva. My tedy žádáme akci na celoevropské úrovni abychom mohli využít veškeré nástroje, které máme k dispozici a žádáme radu a také vysokou představitelku pro zahraniční politiku, aby usilovali o vytvoření na základě toho istambulského summitu, eh, vytvoření trvalé kontroly nad tímto tématem. Děkuji. Jako další pan Demesmaker. Na dvě minuty ECR, prosím. Vážení kolegové, paní ministrině, Flandry, moje země, podobně jako jiné země a jiné regiony prožili mnoho válek. Prožili jsme eh, válku, první světovou válkou, bylo to v blízkosti Izer a byl vybudován následně veliký monument ve čtyřech jazycích, aby už víckrát nebyla válka. Bohužel tato touha se neuskutečnila, válka se objevuje stále a je hrozbou jak pro vojáky, tak pro nevinné civilisty. Moderní komunikační technologie už nic neponechávají naší představivosti, vše vidíme zcela jasně na počítači v televizi. A vidíme, že nejsou ušetřeny ani školy, ani nemocnice, což by měly být, měla být neutrální místa, neměly by být cíly. Vidíme, co se děje v Afganistanu, v Jemenu. Já sám jsem byl svědkem toho, jak na východě Ukrajiny eh, v Evropě tedy se militarizují škody, školy a jak tam eh, jsou eh, cílem eh, útoku nemocnice. Bohužel humanitární právo se stává obětí moci a jako vedlejší újma dochází ke ztrátě životu mezi civilisty. Evropská unie a její členské státy musí prokázat, že berou vážně eh, sami to humanitárním právu a humanitární právo jako takové. Summit je k tomuto velice užitečný, zapotřebí tam posílit tuto úsilí. Mám ještě jeden dotaz, eh, paní ministrině. Můžete mi sdělit, proč eh, země, které se v roce 2015 účastnily konference Červeného kříže, a červného půlměsíce nemohli přijmout stejný mechanismus, aby posílili eh, mechanizmy mezinárodního humanitárního práva? Pan Gerens. Bombardování afgánské nemocnice před několika měsíci stálo život mnoho osob personálu také, včetně lékařů bez hranic. Prezident Spojených států litoval do katastrofy a byli jsme šokováni, že údaje z GPS byly dobře známy eh, americkým orgánům před tímto útokem. Eh, není to izolovaný eh, případ, došlo tam k umrtí mnoha pacientů a zdravotnických pracovníků. Proto je zapotřebí o tomto hovořit i na Istanbulu o humanitárním, eh, na samitu o humanitárním právu, abychom lépe respektovali humanitární právo. Je zapotřebí respektovat ehm, nestranost humanitárních pracovníků, kteří se přečasto stávají obětí. A přitom oni se snaží najít řešení v humanitárních problémech. My bychom měli podporovat preventivní a také ostrašující e, opatření e, týkající se porušování mezinárodního humanitárního práva. E, ti, kdo se dopustili porušení humanitárního práva, by měli vládní k zodpovědnosti, je zapotřebí nezávisle provést vyšetřování a Eh, dosáhnout toho, že budou, eh, že budou jejich eh, autoři předvedeni před soud, případně Mezinárodní trestní soud. A je zapotřebí, aby se uznalo, která, které organizace jsou zodpovědny za takovéto situace a aby jednotlivé administrativy přijaly svou zodpovědnost. Potřebujeme také, aby se plnily

Paní Lochbíler. Thank you, chair. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající. Je politování hodné, že členské státy EU jsou spoluviníky vážného porušování mezinárodního humanitárního práva. Země, které dostávají zbraně z členských států EU, jsou zodpovědné za cílené útoky na civilisty, včetně bombových útoků v nemocnicích a školách. Tímto eh, nadcházejícím usnesením žádáme, aby byla vytvořena náležitá opatření, aby, byla, eh, aby bylo toto komplictví ukončeno a chceme návrhy na zbraňové embargo pro dodávky zbraní do zemí, které jsou zodpovědné za takováto vážná porušování mezinárodního humanitárního práva. Toto usnesení je založeno na naší předchozí výzvě po embargu eh, na zbraně dodávané do Saudské Arábie na základě jejich bombové kampaně v Jemenu. Evropské pokyny pro mezinárodní humanitární právo rovněž zahrnují další opatření, nicméně my jako Evropská unie neděláme dost, abychom je implementovali. Mezi ně patří například podpora zjišťovacích vyšetřovacích misí e, za účelem vyšetření trest, e, válečných zločinů i pro účely Mezinárodního válečného soudního tribunálu. Je potřeba vyšetřovat tato porušování a stíhat vyníky. Jen tak můžeme vyslat jasný signál odpovědným osobám a zabráníme dalším e, úmrtím civilistů. Zvyšující se počet útoků na školy a nemocnice je hrůzostrašným příkladem toho, jak narůstal hostejnost vůči mezinárodnímu humanitárnímu právu. Je naprosto zásadní, aby školy a nemocnice byly zůstávaly neutrální, bezpečnou půdou i v situacích ozbrojeného konfliktu. Nadcházející summit, eh, nadcházející světový humanitární summit nám poskytuje příležitost, abychom potvrdili eh, nutnost dodržovat mezinárodní humanitární právo, abychom diskutovali o možnostech eh, jeho dodržování. Mimo jiné je potřeba zlepšit situaci žen a dívek a jiných zranitelných skupin v oblastech váleč, válečných konfliktů. I to musí být naším hlavním úkolem. Děkuji vám. Köszönöm képviselő asszony. Kastádó képviselő úr következik egy percben, tessék. Děkuji, pan Kastaldo. Děkuji, pan Kasteldo. Děkuji vám. Eh, Zacílení na školy a nemocnice je jasně zakázáno humanitárním právem a bombardování takovýchto cílů je univerzálně považováno za zločin. Ale mezinárodní společenství, jak vidíme v posledních letech, eh, když vidíme, že dochází k útokům jako například nemoci v Afganistánu, v Jemenu nebo v Sýrii, Eh, tak to se k tomu nestaví. Já musím zdát hold eh, humanitárním pracovníkům v těchto zemích. Eh, potřebujeme konkrétní činnost, konkrétní činy, abychom čelili takovýmto zločinům. Zaprvé zablokovat tok zbraní do těchto oblastí. Z těchto důvodů schvaluji volání paní Mogherini potom, aby vznikla iniciativa embargo na zbraně vůči určitým zemím, které jsou zodpovědny za závažné porušování mezinárodního humanitárního práva. Licencovaný prodej eh, zbraní těmto zemím je porušováním eh, rozhodnutí rady. A my nemůžeme toto přejít mlčením. Děkuji. Jako další protože už jsme ukončili seznam řečníků. Paní Záborská. Považuji za klíčový problém tohoto usnesení narůstající eh, útoky na nemocnice a školy, ale zejména trend zneužívání nemocnic a škol jako krytí pro vojenské aktivity. Při snaze o zvrácení tohoto trendu je důležité, abychom trvali na tom, že budovy nemocnic a škol vždy musí mít jen jedno poslání – léčit a vzdělávat. Ten, kdo porušuje takovouto zásadu, dopouští se zločinu proti lidskosti. Podařilo se dosáhnout vyváženého textu, který je podepsaný všemi politickými skupinami. Proto jsem zklamaná, že kolegové z GUE opět se rozhodli přednést pozměňovací návrhy, kterými spochybňují svou politickou korektnost. Jejich eh, jednání je nezodpovědné a vyvolává otázku, zda jednání s nimi není jen ztrátou času. Děkuji. Eh, Děkuji. Holce, dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Válečné zločiny, ať už státních aktérů nebo teroristů, jsou ve středovodu každého konfliktu, eh, o kterém, kterým se zabýváme v posledních letech, zejména v Jemenu, Sýrii, Afganistanu, Iráku a tak dále. Zejména politování hodné jsou útoky na nemocnice, školy a mateřské školky. Eh, to je ta nejcyničtější forma násilí, právě tak jako útoky na nevládní organizace a všechny, kdo poskytují humanitární pomoc. Jsou to válečné zločiny, a ty patří před Mezinárodní trestní tribunál, to je jasné. Nicméně eh, tento poznatek eh, v momentální situaci eh, pomáhá postiženým poměrně málo. Proto je naše usnesení tak důležité. Připomínáme v něm, že máme důležitý instrument a sice pokyny z roku 2009 na podporu dodržování norem mezinárodního humanitárního práva je zapotřebí, aby eh, rada objasnila, eh, jaká opatření eh, byla učiněna, aby tato, tyto pokyny byly relevantní a závazné. Musíme si uvědomovat roli a význam evropských institucí a členských států. Toto usnesení musí hrát důležitou roli i na Radě bezpečnosti OSN protože spolupráce EU a OSN eh, je nesmírně důležitá pro řešení těchto konfliktů. Jeden aspekt by neměl zůstat bez zmínky. Eh, Evropský parlament eh, už před několika týdny ve své rezoluci o Jemenu potvrdil, a že je potřeba omezit dodávky zbraní do států, které porušují mezinárodní humanitární právo. Děkuji. Děkuji, pan Jurek má slovo na jednu minutu. Děkuji, paní předsedající. Jeden z nejbrutálnějších teroristických útoků islámského státu v několika uplynulých měsících byl útok v Adenu. A to na uh, ústav matky Terezy. Byl to zacílený útok, ve kterém eh, byly zabity zdravotní sestry, jeptišky a také jejich pacienti. My velice často a bohatě debatujeme o lidských právech. Bohužel ale tato událost nám jaksi unikla. Pokaždé, když k takovéto události dojde, kdy jsou cílem a oběťmi nevinní civilisté, měli bychom o tom debatovat. A v tomto případě šlo o zacílený útok. Děkuji. Děkuji, paní Sanchez Calde. Tady má slovo na jednu minutu. Ve chvíli, kdy generální tajemník OSN začal hovořit o eh, porušování mezinárodního humanitního práva, Máme tu vhodnou eh, situaci politické skupiny vědomně chtěli předejít okupaci západní Sahary a také Palestiny. Eh, takže musíme mít na mysli i civilisty, kteří žijí v okupa- okupovaných zónách a potřebují pomoc. Ehm, například pomysleme na vyšetřovací ehm, komisi ehm, pro pásmo Gazy, která hovořila o útocích na nemocnice a podobně. Připomeňme si, že jedním z hlavních principů nepoužívání mezinárodního práva je právě beztrestnost. Proto doufám, že budete hlasovat pro předložené pozměňovací návrhy z naší politické skupiny. jedna minuta. Podle zpráv jen v únoru 2016 došlo k více než třemistům eh, útokům na eh, zdravotnická mm, zařízení v Sýrii. Eh, Byly to také ehm, představitelé Asadova režimu a jejich spojenci, kteří takto útočili. Zdravotníci, lékaři v konfliktních zónách se osli v takovéto situaci. Často dochází k tomu, že tam není kvalifikovaný personál, který by pomohl civilistům. A práce těchto humanitárních pracovníků je velice obdivuhodná. Útoky na civilní instituce je porušováním humanitárního mezinárodního práva a e, jejich e, původci by měli se dostat před soud. Pomysleme na Miloševičovou agresi a na další zločiny, které zůstaly nepotrestány. Děkuji, pan Post. Děkuji, paní předsedkyně a paní ministrině. To, co dnes vidíme, to je jiný způsob válčení, který už je v podstatě systematizován. A sice provádět smrtící útoky na, vůči civilistům, eh, mužům, eh, ženám, dětem. Eh, jsou to závažné válečné zločiny a je zapotřebí učinit bezprostřední opatření ze strany Evropské unie. Pouze odsoudit tyto skutečnosti, to si myslím, že je v podstatě urážkou těchto činů. Je zapotřebí Eh, implementovat eh, příslušné kroky, je zapotřebí vyšetřit tyto incidenty a dostat zodpovědné před soud, protože jinak bude těchto útoků jen přibývat. Eh, Rada musí zvážit zbrojní embargo vůči zemím, které porušují mezinárodní práva. Země, které i nadále budou dodávat zbraně do takovýchto zemí, budou porušovat už existující rozhodnutí Rady. Zbraně eh, a využití dronů v takovýchto konfliktech jsou alarmující a Evropská unie potřebuje eh, pozici eh, v globálním měřítku.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 Děkuji. Porušování mezinárodního humanitárního práva, jako jsou útoky na nemocnice nebo školy, je třeba odsoudit. Pachatele těchto zločinů eh, se musí dostat před spravedlnost. Eh, takovéto bezmyšlenkovité chování, které nemá strategické důvody ani zájmy, nelze tolerovat. Chtěla bych připomenout eh, strašlivý osud nemocnice ve Vukovaru za chorvatské války. Podle odhadů během obléhání Vukovaru eh, byl, byla nemocnice ostřelována 700krát denně a po pádu Vukovaru eh, srbští teroristé z jugoslávské armády brali pacienty z nemocnice, mučili je a popravovali pacienty i lékaře. Srbsko dodnes nenavrátilo dokumenty z této nemocnice a nijak se nesnažilo prošetřit osud těch, kteří zmizeli z této nemocnice. Když evropští lídři eh, by měli odsoudit Srbsko, eh, právě tak, jako eh, odsuzují Chorvatsko. Pan Howitt, děkuji. Tady nejde pouze o jeden útok. Dokumentováno je zhruba 360 podobných útoků eh, od roku 2011, a to jen v Syrii. Od kolegů slyšíme o nedávných útocích na eh, zařízení doktorů bez hranic v Afganistánu, Syrii a Jemenu. Hovoří se o tom, že 610 zdravotníků přišlo o život při práci pro Mezinárodní zdravotnické organizace za poslední rok. To jsou tedy statistiky, které máme. Musíme se víc snažit jako Evropská unie, abychom posilovali mezinárodní právní ochranu těchto pracovníků. Musíme se víc snažit v členských státech, abychom se vyhýbali jakémukoliv napomáhání těmto útokům a je potřeba odsuzovat všechny teroristy a ozbrojené skupiny, které využívají živé štíty a záměrně Eh, snaží, se snaží zvýšit zranitelnost civilistů. Eh, toto je zejména tragická eh, otázka, protože lidé chodí do nemocnic, aby se vyléčili a najednou se stanou obětí dalšího násilí a umírají. Odsuzujeme islámský stát, když útočí na humanitární pracovníky. Pakliže jsme lepší než oni, musíme zajistit, že k tomu nikdy nebudeme přispívat. Děkuji vám. Děkuji vám mnohokrát. Tím jsme ukončili seznam řečníků z

ze strany kolegy guelleho. Děkuji. Pan Marias. Děkuji vám, paní předsedající. Za poslední měsíce jsme bohužel hovořili o porušování základních lidských práv ve válce, zejména ve Středomoří konkrétně kvůli tomu, co dělají džihadisté a Daesh. Od listopadu loňského roku, kdy se hovořilo o útocích v Afganistánu, Jemenu, eh, došlo k mm, například eh, ze strany Saudské Arábie, ale eh, vypadá to, že tu máme dvojí míru. A to eh, podkopává naši důvěryhodnost. Mezinárodní organizace musí uznávat eh, všechny útoky stejně, nehledě na to, kdo je pachatelem takovéhoto útoku. To je první krok, který je zapotřebí učinit. Je zapotřebí přijmout zodpovědnost, protože tu jsou tisícovky uprchlíků, kteří pak eh, potřebují péči. Děkuji vám, paní předsedající. Zdá se, že eh, jsme eh, po tom, co se stalo v Bosně, v Chorvatsku, eh, v Hercegovině, v dalších zemích bývalé války, jsme pokročili dál. Před 20 lety se stávaly také nemocnice a školy eh, cílem útoků. Zdá se, že jsme se ale nepoučili, jak můžeme být překvapeni, že občané pokaždé jsou oběťmi v každé válce. V každé válce dochází k útokům na školy a nemocnice. Opravdu Nemůžeme vést tyto diskuze, aniž bychom došli k pevným rozhodnutím a odsoudili tyto zločiny, protože to jsou ty nejhorší zločiny proti lidským bytostem. Děkuji, Lopez. Děkuji vám, eh, paní předsedající. Shodneme se na základních principech naší diskuze. Přesto nemůžeme nekonstatovat, že se opomějí mm, kořeny těchto konfliktů. A zde jde o přímou i nepřímou zodpovědnost Evropské unie, NATO a Spojených států ve vojenské agresi na Blízkém středním východě a na sever, v severní části Afriky. Zodpovědnost Západu, zodpovědnost za atentáty, e, za útoky na e, školy a nemocnice, kdy se hovoří o e, těchto útocích, hovoří se o obětech, dětech, ženách, které umírají, hovoří se o konfliktu e, Saudské Arabie v Jemenu a o dronech. To je ale pokrytectví Evropská unie by místo toho měla být příkladem. Děkuji. Takto jsme dokončili postup ke a předám slovo paní ministrině Henis Plaschart. Prosím. Děkuji vám, paní předsedající. Je jasné, že všechny instituce EU e, zvaž, mm, jsou přesvědčeny, že zapotřebí dodržovat mezinárodní humanitární právo. E, to je také e, jedním z hlavních prvků naší zahraniční politiky a proto jsem také řekla dnes, že je zásadní, abychom dodržovali naše základní hodnoty. Nikdy bychom neměli zapomínat na mezinárodní právo, že vlastně je o ochraně mužů, žen a dětí. Abych odpověděla na otázku pana Demismakra, ráda bych poznamenala, že stejně jako vy je mi velice líto, že konferenci se nepodařilo přijmout nový mechanismus, ale neměli bychom zapomínat na to, že 28 členských států jsou jen malou částí celkového počtu států, které se účastnily konference. Co se tedy týče konference Červeného kříže a Červeného půlměsíce, eh, já jsem také eh, uvedla, že Evropská unie Konzistentně podporuje humanitární právo. A jedním ze závazků na této konference, konferenci bylo, že eh, eh, by nemělo docházet k těmto útokům. Těch 18 členských států, pokud spojí sílu, mají silný hlas dohromady. Nicméně stále zůstáváme jen eh, malou částí všech účastníků těchto konferencí. Děkuji. Děkuji vám, paní ministrině. Tímto jsme dokončili rozpravu k tomu.